všichni. A přecházíme k pořadu jednání pro tento týden v souladu v článku 49 eh, máme ehm, zveřejněnou verzi pořadu jednání. Na dnešní den žádné změny nemám. Prosím. Pane předsedo, eh, přihlásil jsem se a prosím o slovo ze dvou důvodů. Za prvé týká se to článku 163 a jednominutových projevů. Eh, požádal jsem si o právo promluvit eh, o reparacích, německých válečných reparacích a rovněž půjčce spojené s německou válkou a rovněž odškodnění e, při německé okupaci Řecka, ale údajně, že to bylo zamítnuto, protože sekretariat tvrdil, že jsem, e, na mě už nezbyl čas, abych mohl s tímto e, projevem vystoupit. Stalo se poprvé, pane předsedo, že jsem svědkem toho, že v pondělí vůbec žádné jednominutové projevy nejsou a byly přesunuty na čtvrtek, kde budeme mít eh, pouze dvě hodiny na tuto záležitost a zároveň na mnoho jiných záležitostí. Nicméně, pane předsedo, pokud by byl čas věnovat se například v 19 hodin tomuto tématu, tak by zde byla příležitost, abychom mohli um, pokračovat v zasedání do 10 až 11 hodin večer. Nemůže na, ní, na nás být vyvěrán takovýto nátlak pokaždé. Vyzývám vás, abych jednominutové projevy byly znovu eh, přesunuty na dnešní eh, den, na dnešní večer zpět. Předseda, takovéto změny pořadu jednání je třeba předat do 16 hodin, eh, tak eh, s tím počítá příslušný eh, předpis. Vy jste zde nový a proto vás, váš požadavek budu akceptovat. Přeložení jednomitových projevů nenastalo z obsahových důvodů, nejbrž z formálních důvodů, protože dnes se ještě budou konat slyšení jsme s obsazením dvou postů komisařů, proto konference předsedu výjimečně přesunula jednominutové projevy na, jiné, na jiný den, protože infrastrukturálně prostě musíme mít dostatek zdrojů na um, tato slyšení a vyhodnocování těch slyšení, aby se vůbec mohlo o komisi hlasovat. Takže je to spíš formalita paní von Storch. Děkuji. Já bych krátce chtěla upozornit na chybu. Eh, při nejmenší v německé verzi denního eh, mm, pořadu jednání ve středu eh, ve 12 hodin se hovoří o volbě Evropské komise, komisi EU. To je zřejmě chyba, protože v článku 17 odstavec 7 vyslovně se hovoří o tom, že národní vlády volí Evropskou komisi. Parlament to tuto skutečnost pouze potvrzuje a to tím, že en blok potvrdí celou komisi jako celek, takže to se musí opravit a já vás o to žádám. Ja, das ist... Ano. Jistě je to zajímavá textová varianta. Článek 118 um, obvodního řádu počítá s volbou komise parlamentem. Prosím. Pane předsedo, přesto, že jsem zde nováček, přesto si uvědomuji, že tato záležitost by měla do 16 hodin být předložena. A já už jsem se snažil k vám dovolat od 11 hodin a nenašel jsem nikoho, kdo by mi na to mohl odpovědět a proto to eh, zde přednáším zde. Druhá záležitost, pane předsedo, se za se týká um, záležitostí naléhavých. Vy jste například navrhl, aby mezi naléhavými žal, záležitostmi byla situace v Turecku a na Kypru. to, um, to bylo navrženo. Ale dnes seismografická turecká loď se ocitla v kyperských vodách a je to problematická věc a proto já se na vás obracím, že to opravdu musí být mezi naléhavými záležitostmi. Nemůže být vypuštěno protože je to důležité pro eh, mír nemá to bohužel nic společného s pořadem jednání. Já se omlouvám, že jste se nedovolal, je mi to líto. Můžeme ale i mailem se kontaktovat vzájemně, to vám vše vysvětlíme později. Nyní přecházíme k úterku, nebo ještě je něco k pondělku? Chcete ještě něco říci k dnešnímu dni? Eh, k dnešnímu pořadu jednání nebo k nějakému jinému dni? Tom? Ano, pondělí. Máme tady pondělí. Pane Artuji, týká se to vaše vystoupení pondělku nebo jiného dne? Úterka, dobře. Takže prosím, přejdeme k úterku, vážený pane kolego. Monsieur le Président. Pane předsedo, konference předsedů chtěla svolat rozpočtovou diskusi. Nejdříve by se hovořilo o návrhu rozpočtu na rok 2015 a potom o opravném rozpočtu číslo 2 za rok 2014. Po dohodě s koordinátory rozpočtového výboru bych si přál, abychom přehodili pořadí těchto dvou diskusí a abychom nejdříve začali hovořit o opravném rozpočtu na rok 2014 a potom návrh rozpočtu 2015. No, velká rozpočtová debata se určitě bude týkat těch 300 eh, miliard eh, programů, který ohlásil předseda Juncker. Ale teď eh, okamžitě se rozpočtová diskuse bude týkat právě těch nevyplacených prostředků, protože Vidíme, že se nám tady hromadí nezaplacené částky 5 miliard v roce 2010, 11 miliard v roce 2011, 16 miliard v roce 2012, 23 miliard v roce 2013 a možná 30 miliard na konci roku 2014. Takže to je dluh, který se nám tady hromadí a my nemůžeme ohrozit autoritu Evropské unie tím, že necháme tento dluh takto narůstat. Chceme si ověřit eh, záměry rady, chceme se nejdříve zmínit o návrzích na opravný rozpočet na rok 2014, protože právě tyto opravné rozpočty jsou příležitostí, jak stabilizovat tento dluh. V třístranných jednáních a eh, minulý čtvrtek eh, jsme pohovořili o tomto principu, nejdříve tedy opravné rozpočty na rok 2014 a potom rok 2015. A právě proto vyjadřuji přání, abychom přehodili v úterý a při debatě a ve středu při hlasování tyto dvě debaty. Takže nejdříve tedy opravné rozpočty 2014 a potom rok 2015. Fraktion. Děkuji. Ist das bereits beschlossen worden? Ano, to už je eh, rozhodnuto. Na konferenci předsedů jsme eh, o tom hovořili, že návrh na opravný rozpočet číslo 2 pro rok 2014 bude předsunut a eh, bude zařazen před rozpravu o celkovém rozpočtu pro rok 2015. Takže vaše přání už je splněno. A mimochodem já jsem vám vděčný za to, že jste upozornil na to, eh, jaká je nyní situace. Váš předseda, eh, teda váš předchůdce ve funkci předsedy eh, hospodářského výboru měl to smutné privilegium vždycky neustále to samé tady přednášet. Jsou ještě nějaké poznámky k úterku? Není tomu tak. V tom případě se dostáváme ke středě. Frakce ECR požaduje prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky pro e, zahraniční a bezpečnostní politiku ohledně trestu smrti pro Asiu Bibi. To má být třetí bod bez usnesení na pořadu jednání. Slovo má pan Fandálen. Děkuji vám pane předsedo. Eh, já to říkám nyní nejen jménem své frakce, ale také jakožto spolu předseda eh, skupiny pro svobodu eh, náboženství. Zabýváme se legislativou v Pakistánu ohledně rouhání. A za rouhání eh, ex, proti proroku Mohamedovi je v Pákistánu trest smrti a Asia Bibi byla na základě tohoto eh, odsouzena a v létě eh, se o tom také hovořilo v jednom projevu, ale případ je takový, že minulý čtvrtek byl trest smrti potvrzen pro Asiu Bibi a my bychom se rádi vyhnuli tomu, aby byl tento trest vykonán a chtěli bychom vymínit tyto protirouhačské zákony a rádi bychom se v tomto směru nějak zasadili. Chtěla by se k tomuto návrhu vyjádřit paní poslankyně Björk, prosím. Děkuji vám. Skupina GUE eh, NGL eh, samozřejmě sleduje případ Asie Bibi a jsme hluboce znepokojeni tím, že místo, aby počet trestů smrti se snižoval, tak se zvyšuje. Podle eh, Amnesty International za rok 2013 bylo přes 700 lidí popraveno. a přitom v roce 80, 85 to bylo mnohem méně lidí. 23 392 osob na světě čeká na vykonání trestu smrti a já bych ráda eh, s vysokou představitelkou eh, uspořádala širší debatu v plénu na toto téma. Děkuji, paní Běrk. Je někdo proti tomuto návrhu? Proti? Ne. Takže chce se někdo vyslovit proti tomuto návrhu? V tom případě nechám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je proto, abychom to zařadili jako třetí bod u prohlášení vysoké představitelky ve středu? Je někdo proti? Zdrželi se? Takže návrh je přijat. Žádné další požadavky na středu už nemám. Jsou požadavky na čtvrtek na změnu pořadu jednání. Není tomu tak? Na čtvrtek? Prosím. Promiňte, pane předsedo, ale já jsem úplně nepochopila, co jsme teď zařadili na pořad jednání. Byl zde návrh jedné frakce a protinávrh druhé frakce. A vy jste vedli jenom jedno hlasování a nebylo to úplně jasné. Můžete nám prosím vysvětlovat, o čem jsme hlasovali, aby se zařadilo na pořad jednání? návrh pana Van Dalena eh, obsahuje to, že vysoká představitelka, tedy paní Ashton, má učinit prohlášení jakožto třetí bod na seznamu jejich prohlášení ve středu. A týká se to případu odsouzení Asie Bibi k smrti. Eh, požadavek paní Björk eh, byl potvrzen také, protože proti němu nikdo se nevyslovil paní Björk výslovně eh, na, na otázku, kdo chce podpořit tento návrh, jste se přihlásila. Vy jste řekla, že byste požadovala nejraději širší debatu, a tedy širší debatu než pouze eh, eh, pro, prohlášení vysoké představitelky. K prohlášení vysoké představitelky není širší debata v plénu možná. Musíte upřesnit, co si představujete pod širší debatou. prosím, paní Běrk. Já se omlouvám, eh, já jsem eh, nová poslankyně, ale já bych chtěla požádat o to, aby místo diskuze o konkrétním případu, eh, abychom diskutovali s vysokou představitelkou obecněji ohledně trestů smrti vůbec, abychom se neomezovali pouze na jeden případ a požadovali prohlášení pouze od ní, o tomto případu, ale také obecně i o faktu, že počet trestů smrti ve světě vzrůstá. Ano, teď jsem tomu už také lépe rozuměl. Já jsem původní vaše prohlášení eh, pochopil tak, že podporujete návrh, který tu byl ohlášen před vámi. Ano, tedy eh, připouštím, že v podstatě nešlo o podporu toho návrhu, ale o alternativní návrh. U, u, u toho hlasování paní Berg jsem ovšem měl pocit, že drtivá většina se vyslovila pro návrh pana Fandálena, ale já budu mít na zřeteli to, co jste si přála, širší debata o trestu smrti, eh, to eh, samozřejmě při vší úctě nejste první, eh, která přišla s tímto nápadem, nicméně já tu vidím, že velká většina se vyslovila pro návrh eh, pana Fandálena. Ale pokud na tom trváte, můžeme hlasovat i o vašem návrhu. Ano, eh, to je tedy přesně to, co paní kolegyně řekla. Takže Paní Björk, jestli si to přejete, můžu o vašem návrhu nechat hlasovat. Přejete si to tedy? Ano, dobře. Tak Uděláme to takhle. Máme tu následující návrh eh, paní Björk a sice eh, nedebatovat pouze o konkrétním případu, ale uspořádat širší rozpravu o trestu smrti. Kdo je tedy pro návrh paní Björk? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Dostáváme se tedy k požadavku pana Fandálena. Hlasujeme o něm ještě jednou. Kdo je pro požadavek pana Fandálena? Prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Takže jednoznačně většina. Děkuji vám. Nyní se ptám, má ještě někdo něco ke čtvrtku? Není tomu tak? V tom případě se dostáváme k prohlášení komise na téma lepší prevence a zvládání záplav na evropské úrovni a k tomu má slovo pan komisař Borg. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem komise a komisařky